Kolege, kolegi, e riprendiamo i nostri lavori. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v našem zasedání a vyslechneme si prohlášení komise k eh, programu pro nové dovednosti a pracovní eh, místa. Pan komisař Andor. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. 23 milionů lidí je v Evropské unii nezaměstnanou v současné době. To odpovídá asi 10%, což je tedy míra nezaměstnanosti. Tato situace vznikla v důsledku hospodářské a finanční krize. A má tedy dramatické dopady. Tato situace ale nezabránila Evropské komisi v tom, aby navrhla ambiciozní cíle v rámci strategie EU 2020. Evropská unie stanovila ambiciozní cíle, které mají být splněny v nedaleké budoucnosti. Máme cíl zaměstnanosti 75 pro muže a ženy do roku 2020. Komise přijala dnes další eh, iniciativu v rámci strategie EU 2020 a tou je program pro nové dovednosti a pracovní místa. Eh, stanovuje se v něm, jak chceme dosáhnout plné zaměstnanosti. Eh, je to krok, který doplňuje kroky, které jsme přijali v září. Měli, tyto kroky by měly pomoci dosáhnout našich cílů v rámci strategie strategie EU 2020. Krize nás stála miliony pracovních míst. Došlo k, k zesílení hospodářské e, soutěže nebo mezinárodní konkurence. Je to určitá výzva, abychom jednali, abychom utvářeli naši budoucnost, abychom vytvářeli nová a lepší pracovní místa pro budoucnost. To je v našich rukou. Politika zaměstnanosti je do značné míry odpovědností členských států, ale komise společně s Evropským parlamentem a sociálními partnery musí také přispět svojí troškou. A musíme umožnit každému, kdo chce a může pracovat, aby skutečně pracoval. A musíme přijít s novými myšlenkami a pomoci vzniku nových podniků. Musíme zajistit, aby mladá generace mohla profitovat z, ze sociálního modelu je třeba vytvořit lepší pracovní místa a pracovní podmínky. Program pro nové dovednosti a pracovní místa stanovuje kroky v, ve čtyřech oblastech. Kvalita pracovních míst a pracovní a, um, a, a, a pracovní podmínky a další body. Stanovují se zde některé specifické kroky, které by měly být realizovány ve spolupráci s národními vládami a občanskou společností. Musíme zajistit, aby naše trhy, pracovní trhy lépe fungovaly, abychom zajistili odpovídající flexibilitu na trzích práce a také bezpečnost. A z minulých dvou let jsme se naučili, že flexikurita může přispět k zmírnění krize. A nyní chceme diskutovat s členskými státy a sociálními partnery všechny prvky flexikurity, jak tyto prvky zlepšit a jak také dosáhnout flexibility v EU. A jde nám o smluvní svazky, které budou flexibilní, ale spolehlivé. A jde nám o aktivní politiku na pracovním trhu a také moderní systémy sociálního zabezpečení. V Evropské unii máme e, segmentovaný trh, pracovní trh kde existují eh, různé typy pracovních smluv a často se tyto různé typy pracovních smluv nacházejí ve stejném podniku, kde jsou lidé nastálo stejně tak jako lidé, kteří mají eh, dočasné pracovní místo eh, za horších podmínek. Aby se zlepšila situace a aby se snížily nesrovnalosti, musíme diskutovat o tom, jak více využívat eh, smluvní eh, úpravy, které mají eh, otevřené trvání. Dále se musíme soustředit na celoživotní vzdělávání a školení. Něco takového pomůže pracovníkům, aby realizovali svá plná práva a zároveň, aby existovala flexibilita během zkušební lhůty. Nedostatek flexibility často brání zaměstnavatelům, aby nabírali pracovníky. Za druhé, musíme se snažit připravovat pracovníky s odpovídajícími dovednostmi pro současnost i budoucnost. Víme, že někteří zaměstnavatelé už dnes mají problém najít odpovídající pracovníky, kteří by měli dané dovednosti. Potřebujeme tedy eh, více dovedností a ty správné dovednosti. Ale je třeba si být vědom také toho, že existuje nesrovnalost mezi dostupnými dovednostmi a potřebami na pracovním trhu. A v budoucnosti bude nedostatek eh, lékařů, výzkumníků, sester, eh, a stejně tak jako expertů na ekologická řešení. je, naše strategie navrhuje praktická řešení. A budeme se snažit sladit potřeby pracovního trhu s dostupnými dovednostmi. Chceme zajistit, aby lidé měli ty dovednosti, které budou v budoucnosti potřeba. Komisařka Vasiliu vám k tomu řekne více. Dále je nutné spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami, abychom zajistili odpovídající vzdělávání. Za třetí, navrhujeme zlepšení kvality pracovních míst a chceme zajistit eh, lepší pracovní podmínky. Evropská unie má v této oblasti velice ambiciozní legislativu, eh, která nyní musí být eh, přeskoumána. Zkušenost nám ukazuje, kde existují možnosti pro zlepšení. Musíme zajistit, aby legislativa lépe fungovala, aby odpovídala novým technologiím, novým zvyklostem v práci a je také nutné, aby odpovídala potřebám podniků i lidí. Potřebujeme přeskoumat směrnici o pracovní době a potřebujeme také zlepšit eh, implementaci směrnice o vysílání pracovníků a rovněž se potřebujeme zabývat oblastí eh, bezpečnosti práce. A program pro nové dovednosti a pracovní místa navrhuje integrovaný přístup, který zahrnuje takzvané měkké nástroje, eh, týkající se, eh, to, to zahrnuje eh, pokyny, doporučení, výměna, výměnu nejlepší praxe a tak dále. Těším se na diskusi s vámi o těchto otázkách a jsem, věřím v to, že společně s Evropským parlamentem, sociálními partnery a členskými státy a Eh, dosáhneme úspěchu. Eh, musíme ale také vytvořit nová pracovní místa. Eh, nová pracovní místa jsou nutná pro hospodářský růst, ovšem na trhu existuje příliš mnoho překážek. Chceme zlepšit rámcové podmínky pro vytváření pracovních míst, a především v sektorech výzkumu a vývoje. Chceme snížit administrativní zátěž a zdanění práce a také chceme podporovat podniky. Rovněž navrhujeme kroky eh, týkající se eh, podpory podnikání, podpory lidí, kteří si chtějí vytvořit svůj nový podnik nebo kteří přednedávnem eh, svůj nový podnik založili. A nová facilita pro mikrofinancování je nesmírně důležitá pro to, aby lidé mohli zakládat nové podniky. Evropa má mnoho talentů a je třeba zajistit, aby tyto talenty přispěly také k vytvoření kvalitních pracovních míst. Vážení poslanci, pane předsedo, komise dnes <clears throat> představila své priority, jak eh, zlepšit situaci na pracovním trhu. A program pro nové dovednosti a pracovní místa může eh, přispět svoje troškou, když budeme spolupracovat. Já doufám, že se nám to podaří a že se nám podaří dosáhnout plné zaměstnanosti v Evropě. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane komisaři, a nyní dávám slovo paní komisařce Vasiliu. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, jsem velmi ráda, že společně s komisařem Andorem mohu představit naši novou iniciativu pro nové dovodnosti. Lepší odborné vzdělávání je nezbytné proto, aby lidé měli lepší dovednosti, které umožní lépe najít práci a udržet si pracovní místa. Proto musíme investovat do lidského kapitálu, do schopnosti inovovat a do vytváření nových podniků. Bez podstatné úrovně investic do těchto oblastí se eh, naše ekonomika bude dlouho potýkat s následky hospodářské krize. Je to také jádro naší strategie do roku 2020. A proto Máme dvě zásadní iniciativy, zejména pro mládež, které se zaměřují na odborné vzdělávání a na zlepšení zaměstnavatelnosti. Dnes bychom chtěli se zmínit o tom, jak můžeme prostřednictvím eh, zlepšování našich dovedností pro dosažení 75% zaměstnanosti do roku 2020 Počet eh, vysoce kvalifikovaných eh, pracovníků v Evropské unie by měl do roku 2020 vzrůst o 16 milionů, přičemž počet lidí s nízkými kvalifikacemi má poklesnout o 12 milionů. V Evropě je více než 8 milionů eh, zaměstnanců, no pardon, pracovníků, kteří se potýkají s nedostatkem kvalifikace. A proto musíme uznat celoživotní vzdělávání za jeden eh, z pilířů strategie flexikurity, tak aby náš pracovní trh mohl fungovat lépe, jak už říkal kolega Andor. Všichni se asi zhodneme na diagnoze, tedy že dobré dovednosti mohou zlepšit přechody mezi pracovními místy. Nicméně celoživotní vzdělávání ještě není skutečností. Obnovování dovedností by nemělo být pouze pro ty, kteří již mají vysokou kvalifikaci, mělo by platit i pro ty, kteří je nemají. Kontinuální vzdělávání by mělo jim nabídnout příležitost si hledat nová místa, a to v partnerství mezi občany, podniky a vládami. Musíme lidem poskytnout správné dovednosti pro zaměstnání. Nejde tedy jenom o aktualizace dovedností, které již lidé mají a které využívají na pracovním trhu, ale musíme se postarat o to, aby od začátku měli eh, správné kombinace dovedností, které je vybaví pro dlouhodobou eh, účast na pracovním trhu. Z tohoto pohledu předložíme nové takzvané panorama dovedností, kde si bude moci Eh, budou všichni moci najít, eh, jaké dovednosti jsou nejvíc žádané v současnosti, ale také o jakých lze předpokládat, že budou žádány v budoucnosti. Pro mladé lidi, kteří vstupují na pracovní trh a potřebují se přizpůsobit eh, pracovním místům, která ještě ani neexistují, musíme mít vzdělávací systémy, které nabízejí správnou kombinaci dovedností. A zvláštní důraz bychom měli klást na čtení, matematiku a technické vědy. A měli bychom bojovat proti eh, předčasnému odchodu ze školní docházky. A proto jsme se rozhodli založit eh, pracovní skupinu pro zlepšení gramotnosti. Ve znalostní ekonomice také naše děti eh, musí dosávat lepších výsledků v matematice, ve fyzice a v dalších technických vědách. Měli bychom se ale také více zaměřovat na horizontální dovednosti, jakož jsou jazykové dovednosti, počítačová gramotnost anebo um, schopnost podnikat. Dále musíme pracovat na tom, abychom rozvíjeli kompetence, které eh, se budoucí pracovní místa budou vyžadovat. Například se to týká oblasti, jako jsou obnovitelné zdroje energií, inteligentní doprava, elektronické zdravotnictví a tak dále. A dále bych chtěla říci, že i v době krize a vysoké nezaměstnanosti někteří zaměstnavatelé hlásí, že mají problémy s náborem nových zaměstnanců. Tato agenda teda volá po lepším propojování eh, pracovníků a pracovních eh, míst. A v tomto ohledu bych chtěla navrhnout jakýsi evropský pas pro dovednosti, kde budou uvedeny srovnatelné kompetence a dovednosti, které daný občan má. A byl to jakési, jakýsi životopis pracovní. A dále chci říci, že Eh, vzdělávací systém sám o sobě toho nedosáhne. Měli bychom hledat nové partnerství nebo spolupráci se vzdělávacími institucemi, poskytovateli vzdělávacích kurzů, ale také s odborovými svazy a s veřejnými službami zaměstnanosti. Pane předsedo, vážení poslanci, strategie do roku 2020 obsahuje naše cíle a teď je na čase zasadit o pokrok v této oblasti. Měli bychom předložit reformní strategie. Agenda pro nové dovednosti vysvětluje, jak může Evropa těchto cílů dosáhnout. Cesta ven z krize eh, se odvíjí od znalostní, kompetitivní ekonomiky a od inovativních kvalitních míst v Evropě. Grazie, signora komisária. Děkuji, paní komisařko. Nyní dostanou slovo zástupci politických stran. Začneme panem Öry, minuta a půl. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A paní komisařko, pane komisaři, Evropský parlament většinou podporuje komisi, někdy komisi kritizuje. Nyní ale musím říci, že podporuje to, co řekli oba komisaři. Velice mě potěšilo to, co vysvětlil pan Andor. Jsem rád, že eh, zde jsou definice, že zde máme cíl plné zaměstnanosti, že by každý, kdo může a chce pracovat, mohl pracovat, skutečně měl práci. Je třeba mít kvalitnější eh, pracovní místa, lepší pracovní politiku a také lepší pracovní podmínky. Podporuji všechny tyto cíle. Samozřejmě eh, je ale jasné, že bude těžké tohle vše implementovat. Souhlasím také s tím, co jste řekl o flexikuritě. A nedá se, není zde ale čas hovořit o detailech. Často používáme eh, toto slovo, ale každý možná si pod tím představí něco jiného. Rovněž se domníváme, že je nutné reagovat na změny na pracovišti, na pracovním trhu. Směrnice o vysílání pracovníků podle našeho názoru nemusí být nahrazována jinou směrnicí. Můžeme hovořit o její implementaci, o nedostatcích a případné změně. Ovšem já bych chtěl poukázat na atypické formy práce. Musíme reagovat na tuto novou situaci, pokud jde o um, sociální systémy a tak dále. Musíme podporovat mobilitu na pracovním trhu. Musíme rovněž spolupracovat s veřejnou zprávou vidím, že už nemám dostatek času. Chtěl bych na závěr jenom říci, že souhlasím s tím, že je lepší mít lidé, kteří nejsou tolik vzdělaní než nezaměstnané. Je třeba zvyšovat dovednosti našich občanů. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji a nyní předávám slovo paní Silvaně Rapt. 1 minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Já jsem s velkým uspokojením naslouchal tomu, co oba komisaři říkali. Nyní musíme být akční. Krize je obtížná a domnívám se, že vize, která byla naznačena, je pozitivní. Máme před sebou čtyři cíle a domnívám se, že každý evropský občan by tyto čtyři cíle chtěl podpořit. Všechno však má také své stinné stránky a proto bych chtěl poznamenat za prvé ohledně bezpečnosti. Flexicurity musí být eh, ruku v ruce s ostatními záležitostmi a víme, že bezpečnost je prvořada. Ke vzdělání a vzdělávání chci říci, že toto jsou základní prvky. Pan komisař Andor říkal, že nejde jenom o nové dovednosti, ale také o eh, ty staré dovednosti, které musí být k dispozici tam, kde jsou zapotřebí. Dále podnikatelský duch. Zde je nutné usnadnit zakládání jednotlivých podniků a musí být také možné zakládat vícero podniků. Závěrem ještě k tomu, co říkala paní komisařka Vasiliu. To je skutečně velmi hezké mít evropský pas dovedností, to je, myslím, velmi důležité. A v této souvislosti mám otázku. Když bych měl eh, evropské eh, dovednosti, jsem však eh, ze země A a chci pracovat v zemi B, je to možné bez dalších problémů? Nebudu mít žádné problémy? No, děkuji, vážení kolegové. Chtěl bych vás poprosit, abyste dodržovali časový limit protože jinak bychom překročili čas, který máme k dispozici. Eh, Noli Harkin, dvě minuty. Pane předsedo, komisaři, já se zmíním jenom o jedné z vašich priorit, lepší politiky pro podporu vytváření pracovních míst. Podle tohoto dokumentu musí být hospodářské oživení spojeno s vytvářením pracovních míst, ale od začátku hospodářské krize eh, to vytváření pracovních míst nebylo nějak dynamické. Jako poslankyně z Irska si uvědomuji, že nám je říkáno, že musíme seškrtat náš rozpočet a bojím se, že by to mohlo utlumit hospodářský růst. A proto se ptám, jestli tato nová agenda bude platit i, o Irsko, i pro Irsko a Řecko, které se potýkají s úspornými opatřeními. Z čeho by ten růst měl vzejít? a kde mají být vytvořeny ty pracovní příležitosti. Ten dokument je velmi eh, dobrý, já to nechci spochybňovat, ale teď jde o to, kde nalézt eh, prostředky na investice do vědy, výzkumu a do vzdělávání. Návrhy eh, pro zlepšení sociální ekonomiky, mikropodniky, družstva vlastníků a tak dále. To všechno jsou velmi aktuální věci Myslím si také, že mobilizace na místní úrovni a v nevládním eh, neziskovém sektoru by mohla být hybným, hybnou silou pro vytváření pracovních příležitostí. Výchova k podnikavosti by měla umožnit občanům, aby se také eh, zúčastnili hospodářského oživení, ale já mám velké obavy v mnoha oblastech. Minulý týden jsem se zúčastnila setkání <clears throat> o eh, zaměstnání osob s postižením, ale jedna paní říkala, měli bychom přestat eh, hovořit o podpoře pracovních příležitostí, protože tomu nikdo nevěří. Mě to trochu šokovalo. Myslím, že to je pocit, eh, který eh, se vyskytuje ve veřejnosti. Situace je naléhavá a měli bychom začít přemýšlet o nových způsobech. Ano, ekologická místa. Neměli bychom zapomínat na dobrovolný sektor který by měl vyvažovat ten model založený na zisku, který teď ohrožuje existenci samotného eura. Děkuji, paní Schroeder. Minuta a půl. Ano, děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, vážený pane komisaři, očekávání eh, kladená tomuto programu eh, byla veliká. Hmm, tento program měl přinést nový impuls pro to, aby se zaměstnanci připravili v Evropě na ekologickou změnu. Především my v závěru k zeleným zaměstnáním jsme očekávali, že komise toto také zahrne a rozvine a také navrhne, jak vytvářet nové pracovní příležitosti nebo lépe kvalifikovat ty eh, pracovní příležitosti, eh, které máme, aby mohly zůstat eh, i nadále. Tak bychom měli také ekologizovat trh zaměstnanosti. Co však děláte vy? Staré téma flexikurity pouze ohříváte. Domníváte se skutečně, že na základě deregulace je možné vytvářet nové pracovní příležitosti? Vždyť v krizi právě odpadají ta místa, která jsou nejistá. A myslím, že se mýlíte, když se domníváte, že udržitelný eh, růst může být založen na nejistých a pracovních místech. Vy vycházíte z eh, chudoby na základě práce, ale chudoba to není dobrý eh, průvodce pro rozvoj. My potřebujeme další velkou ofenzívu pro vzdělávání pro všechny zaměstnance, především pro ty, kteří mají nižší úroveň. Prosím, kvalifikujte své sdělení ještě více a nezůstávejte na této nízké úrovni. Děkuji, paní Schroeder. Nyní je pan Cabrnoch. Zde není. Takže paní Bicoto, minuta. Okay. Grazie, Presidente. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se podívala na obsah této agendy spíše než na pouhá slova. Podle Lisabonské smlouvy Evropa přešla se strategií do roku 2020 ale skutečnost v oblasti zaměstnanosti je taková, že mladí lidé mají velmi vysokou míru nezaměstnanosti, asi 20% v Itálii, to ještě horší, až 26% mladých lidí jsou bez práce. Evropa, jakou chceme my, by neměla pítvat penězi na různé reklamní kampaně, ale spíše by měla připravovat mladé lidi na práci na jednotném trhu. Chtěla bych ještě zdůraznit, jak důležité je, abychom investovali do odborné přípravy, protože to je symbol evropské eh, dobré kvality. Ta různá učňovská místa eh, nám chybí a jsou důležité pro zlepšení konkurenceschopnosti. Děkujeme paní Mizoto, není paní Ronculi. Děkuji, pane předsedo Pitelo. Vážení komisaři, Snažili jsme se určit potřeby pracovního trhu pro následující leta, léta. Je potřeba podívat se na budoucnost mladých lidí, na budoucí ekonomiku, a která zajistí rozvoj naší komunity. A často hovoříme o pracovních místech, které mohou existovat za deset let. Jak změníme strukturu dovedností v Evropské unii? abychom měli odpovídající pracovníky pro tato místa. Vzdělávání je velice užitečné v tomto ohledu, ale mě by zajímalo, jak specificky chce komise implementovat svá opatření, aby dosáhla cílu. Potřebujeme skutečně, eh, víme skutečně to, co mladí lidé potřebují. Jsme si jistí, že vzdělávání je tím eh, zásadním eh, řešením, ale také záleží na provádění tohoto vzdělávání. Podaří se nám dosáhnout pozitivních výsledků? Musíme zajistit, abychom měli vzdělávací politiku, a politiku školení, která eh, předvídá to, co se stane, to, kam se bude ubírat pracovní trh. A já jsem si vyslechla eh, hodně slov o diagnózách, ale eh, nic o tom, jak by se měla věc léčit. Neměli bychom jenom kázat, měli bychom skutečně se podívat na to, jak specificky bude naplněna strategie EU 2020. A to je výzva pro nás všechny a to je něco, co můžeme předat našim dětem. Mnohokrát děkujeme paní Ronzuli, nyní Evelyn Regner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 Děkuji, pane komisaře. Paní komisařko, nové dovednosti pro nová pracovní místa, to je klíčové téma. Jde o budoucnost a nejde jenom o to, abychom eh, výzvy, které známe, jako je eh, ekonomická krize a podobně, eh, projednali. Jde o to, abychom dali lepší šance lépe kvalifikovaným a přitom také přispěli k inovaci v hospodářství. Pane komisaři, velmi zdůrazně zdůrazňujete sociální partnerství, což je velmi dobré. Chtěla bych však komisi upozornit také na pracovní podmínky, eh, jak fyzické, tak psychické zátěže eh, pracovního života. Eh, co společnosti pomůže, když krátkodobě lidé přinášejí veliké výkony, ale potom dlouhodobě jsou vyhořelí a proto bychom se měli také podívat z tohoto hlediska také na evropské zákony. Flexikurity. Zde lituji návrhu komise pro první pracovní smlouvy v profesním životě. Vždyť eh, mladí lidé tímto způsobem od počátku ve své kariéře to spíš eh, ponižování. Komise eh, tedy chaoticky pouze reaguje na skutečnost dočasných a pracovních smluv a komise by to měla zlepšit. Děkuji paní Jutta Steinbruck, minuta a půl. Pane komisaři, paní komisařko, boj proti nezaměstnanosti je také cílem plné zaměstnanosti. Toto je jeden z hlavních naléhavých úkolů. Lidé nechtějí již koncepce, nýbrž konkrétní řešení. A děkuji za vaši iniciativu. Vidíme zde dobré přístupy. Mé kolegyně se eh, o tom již zmínily. Je však nutné lecos ještě zlepšit, protože více flexibility a více mobility mobility, to nevytváří nová pracovní místa. A zde se připojuji k tomu, co říkala paní Schröder. Potřebujeme dobré a bezpečné pracovní příležitosti. Podniky musí tedy zajistit také proto, to, aby eh, tato pracovní místa byla eh, trvalá. Eh, toto musí být pravidlem v budoucnosti a my na evropské úrovni k tomu musíme také nastavit příslušné výjibky. Vy hovoříte o nových pracovních příležitostech a metodách. Hovoříte o single open contract. Já se domnívám, že ani zde nevytvoříte žádné nové eh, pracovní příležitosti. V Německu eh, toto bylo již konstatováno. Eh, oslabení postavení zaměstnanců nepřináší nic. Pouze tedy přechod od dobrých pracovních míst k těm horším. A to nesmí být naše budoucnost. Děkuji. Děkuji. A nyní jsme u Catch the Eye. A prvním, komu dávám slovo, je paní Basesku. Děkuji, pane předsedo. Tato debata přechází ve správný okamžik, vzhledem k tomu, že hospodářské oživení v EU je pořád ještě velmi křehké a pracovní trhy jsou v nepříliš dobrém stavu. Měli bychom eh, se ale snažit o to, abychom měli znalostní ekonomiku a abychom měli aktivní populaci, která bude sama se snažit o vytváření nových míst. Monitorovací zpráva komise ukazuje, že eh, situace na pracovním trhu v Rumunsku se stabilizovala v roce 2010, ale oživení eh, není přímo spojeno se snižováním míry nezaměstnanosti a mladí lidé jsou jednou z nejvíce postižených kategorií. Lidí asi 20% mladých eh, je nezaměstnaných. Proto si myslím, že nástroje, které komise nabízí, jsou užtečné a měly by vést ke zlepšení účasti mladých lidí na pracovním trhu. Děkuji vám, paní Basesku, a nyní Katarina Lebedelová. Určitě třeba vzpomenout velmi na... Děkuji, pane předsedo. Když hovoříme o nezaměstnanosti, je třeba zmínit také nezaměstnanost eh, mládeže. Já velice vítám tento program, ale já si myslím, že je potřeba více než strategii. Je třeba mít konkrétní opatření na podporu zaměstnanosti a také účinnou kontrolu. Je třeba zlepšit spolupráci mezi ministerstvy a vytvořit dlouhodobou strategii, která eh, bude eh, zlepšovat situaci. A příprava na polovolání je dlouhodobý proces a tak musíme vědět, co budeme potřebovat za deset let a ne jenom to, co potřebujeme nyní. Paní komisařka zmínila také eh, investice do lidského kapitálu. Potřebujeme eh, také investovat do vzdělávání, tím vytvoříme konkurenceschopnou eh, novou generaci. Apeluji na členské státy Evropské unie, abychom neškrtali rozpočty na vzdělávání, ale abychom je naopak posílili. Jakékoliv investice do vzdělávání se nám vrátí v podobě spokojené budoucí generace. Děkujeme. Žádám všechny řečníky, aby nehovořili přehnaně rychle, protože jinak je to obtížné pro tlumočení. Nyní pan Obermaja. Mikrofon, prosím. Mikrofono, mikrofon.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 Takže teď to funguje. Děkuji, pane předsedo. Ve středisku všech opatření musí být optimalizace humánních zdrojů. Není eh, vhodné se orientovat také na velkou eh, imigraci. Udržitelná kvalifikace, která odpovídá trhu eh, zaměstnanosti, je nezbytná. Potřebujeme tedy další vzdělávání pro osoby, které nedokončily svou základní školní docházku a potřebujeme také celoživotní vzdělávání. Eh, také eh, otevírání pracovního trhu v roce 2011 eh, požaduje od těch států, kterých se to týká, také další opatření Samostatně výdělečně činné osoby z těchto zemí budou obětí nezaměstnanosti a je nutné všechny tedy chránit před sociálním dumpingem. Děkuji. A nyní dostane slovo pan Jakolino. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, pane komisaři. Je bez pochyb, že v tak těžkých dobách je potřeba mít odhodlání a rozhodnost spustit ty iniciativy, o kterých hovořila komise. Měli bychom mít zacílenější vzdělávání, realističtější vzdělávací systémy založené na dovednostech pro pracovní trh. To znamená, že mladí lidé by se neměli pouze učit nové věci, ale získávat nové dovednosti. Měli bychom také se naučit využívat příliv eh, imigrantů. Cílu máme několik a měli bychom se naučit lépe využívat prostředků, které má komise k dispozici. Měli bychom být zaměřeni na delší horizont, ale měli bychom se také eh, naučit lépe využívat technologie, abychom dosáhli, že strategie do roku 2020 bude více v souladu s našimi Eh, s hlavním cílem, což je usnadnit vstup na pracovní trh. Finally, Děkuji a na závěr paní Tykau. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Hlavní obava evropských občanů je obava z toho, aby si podrželi svá pracovní místa. Hospodářská krize vedla k tomu, že Míra nezaměstnanosti dosáhla 10%, u mladých lidí je to až 20%. Mladí lidé a um, lidé starší 50 let mají problémy nalézt práci. Často musí pracovat pod svoji úroveň. A program pro nové dovodnosti a nová pracovní místa musí odpovídat politice v oblasti inovací Evropské unie. Abychom si podrželi svoji konkurenceschopnost, musíme posilovat naši inovační kapacitu a mm, musíme se soustředit na vytváření nových pracovních míst. Ekologická, ekologické hospodářství si vyžaduje eh, nové dovednosti. Máme také velice eh, eh, vysoký poměr eh, lidí, kteří nedostudují nebo kteří nedokončí školní docházku. Musíme ale zajistit všem mladým lidem přístup ke vzdělávání. Nyní komisař pan Andor. Jsem velice rád, že základní principy této iniciativy, tedy zlepšit a posílit zaměstnanost v Evropě a dosáhnout ambiciozního cíle do roku 2020. Jsem velice rád, že eh, tyto cíle jste přivítali. A jsme otevřeni eh, diskutovat o jednotlivých detailech. Chtěl bych eh, reagovat na některé body, které jste zmínili nebo které jste kritizovali během diskuze, protože je pravda, že některé body si vyžadují vysvětlení. My a a pokračujeme v tom konceptu flexicurity, ale neznamená to, že se chceme soustředit jenom na flexibilitu nebo že chceme využívat tento koncept způsobem, jak tomu bylo dříve. Chtěl bych vám dát příklady. A chceme reagovat na nové výzvy. výzvy. Jsme si vědomi věkových problémů. Chceme klást větší důraz na možnost lidí eh, vzdělávat se po celý život, protože se dá očekávat, že eh, období aktivního života bude delší a bude nutné eh, lidem pomoci ve změně kariéry nebo v rozvoji kariéry. Musíme se také více soustředit na mladé lidi. To je zcela zásadní věc pro strategii EU 2020. A byla vypracována už specifická iniciativa Mládež v pohybu. Tato iniciativa se soustředila především na mladou generaci a jednotlivá opatření už byla dříve zmíněna. Mládež je věkovou skupinou, a kde nám nejde o zvyšování flexibility, protože tam už je dost flexibility. A máme více flexibility v této oblasti v Evropě než v USA. Chceme posilovat především mobilitu, protože se domníváme, že mladá generace je ta, která může nejlépe využít jednotného evropského trhu a která může poskytnout nové dovednosti a zlepšit konkurenceschopnost Evropy. Mladá generace může využívat změn trhu a může využívat také pomoci Evropské unie. Hovořil jsem také o lepších pracovních podmínkách, o kvalitnějších pracovních místech. A je mi líto, že paní Šreter to úplně nepochopila. Chceme řešit segmentaci jako jednu z hlavních výzev současného evropského pracovního trhu. Mám specifický příklad. Ehm, smlouva s otevřeným trváním je dobrým příkladem. Neznamená to, že lidé přijdou o trvalé smlouvy, ale znamená to, že místo toho, aby měli dočasné smlouvy, budou mít smlouvy e, na dobu neurčitou pomůže to vytvořit nová pracovní místa a také to pomůže posílit práva. A to je nesmírně důležité, pokud hovoříme o kvalitních pracovních místech. Také pokud hovoříme o investicích do lidského kapitálu, do lidských zdrojů, nesmíme zapomenout, že Evropský sociální fond je k dispozici, aby podporoval tyto iniciativy ve všech členských státech a my doufáme, že i nadále bude silným nástrojem Evropské unie na podporu všech těchto iniciativ v oblasti zaměstnanosti a sociálního začlenování. Jedná se o iniciativy na následujících deset let pro všechny členské státy. Nejedná se zde o řešení krátkodobých finančních, problémů v některých členských státech. Můžeme očekávat, že během deseti let se situace eh, měří. Nechceme eh, řešit současnou eh, nouzovou situaci ale tento program se vztahuje jak na Řecko, tak na Irsko. Řecko je jednou ze zemí, kde by větší flexibilita mohla pomoci podpořit investice a vznik nových podniků. Tak je tomu i ve Španělsku. Irsko by mohlo využít konkurenceschopnosti a soustředit se více na podporu dovedností a které jsou důležité pro zvyšování konkurenceschopnosti, podobně jako další aspekty. Samozřejmě musíme věnovat pozornost také současné kritické situaci. A příští rok je, je jasné, že pravděpodobně nebude možné rychle zvýšit neza, eh, zaměstnanost. Ovšem, Dá se očekávat, že se situace zlepší, protože ekonomiky, které jsou nejpodstatnější pro EU, už vytváří nová pracovní místa a navzdory problémům ve finančním sektoru tento proces by měl i nadále pokračovat. Politiky, které jsme připravili, ačkoliv nemůžeme přímo eh, řídit politiky zaměstnanosti v členských státech, ale naše politiky představují určité pokyny pro členské státy, jak se ubírat směrem k plné zaměstnanosti. Děkuji, končím tuto rozpravu. A nyní se dostáváme k otázkám na komisi. Pan Andor je prvním komisařem na horkém křesle, takže jakmile bude připraven, může nám dát odpověď na otázku číslo 17.